Mariku Ulskop. Vítejte eh, na našem výboru. Teď jsme u bodu 7. Společná práce s výborem IMCO o kulturních stacích. Jsem rád, že tady máme předsedu výboru IMCO. Jak víte, máme pravidlo 55 našeho jednacího řádu, pro tato, tato společné schůze. Má to zvláštní pořád jednání a v důsledku toho potom vznikne jedna společná zpráva a já dávám předsedu. Slovo panu předsedovi. Děkuji, pane Lange. Já bych eh, ráda na eh, zahájení eh, našeho společného zasedání informovala všechny, že jsme naplánovali hodinu na projednání této, tohoto návrhu zprávy a nebudou žádné připomínky, tak tak můžeme teď přijmout tento návrh pořadu jednání. Také chci každému připomenout, že toto jednání se přenáší po internetu, je to také elektronické jednání, takže všechno najdete na internetu. A teď dám slovo zase panu spolupředsedovi Hlavnímu. Takže jsme přijeli pořád jednání a mm, můžeme nejdříve dát slovo oběma zpravodajům. Tentokrát je to Alessia Moska. Um, eh, děkuji vám. Takže eh, takový všeobecný přehled, abych odůvodnila, proč nyní hovoříme o tak důležitém nařízení. Odhaduje se, že kulturních statků Eh, ty představovaly nějakých 50 eh, eh, tisíc množství týče a je to vysoké procento, se kterými se to obchoduje na základě nelegálních obchodních vztahů. No a z těchto důvodů se navrhuje tedy nařízení, které by stanovilo určitý rámec, aby tu tedy existovaly příslušné i orgány a prozatím tedy ta debata probíhala velice živě. Výbor Kult obdržel 267 pozměňovacích návrhů a z toho vyplývá, že velká většina politických skupin je pro tuto iniciativu. A nyní tedy nastal čas, abych jsme, abychom sjednotili tyto postoje a nalezli nějaký společný postoj, tak aby tento návrh mohl projít. Obecně tedy naše skupina podporuje tu širokou působnost návrhu. Záměrem nařízení je věnovat se nelegálnímu obchodování s kulturními statky. Pak otázka pašování, to je mnohamilionový biznis, který škodí daňovým poplatníkům, na to je napojeno praní špinavých peněz, financování eh, terorismu a dalších eh, trestných eh, činů a je třeba nastolit teda správnou rovnováhu mezi ochranou kulturního dědictví a pak eh, tedy zachovat konkurenceschopnost evropského trhu. Tady s tímto souhlasíme a jako spoluspravodaj tady navrhuji určité konkrétní eh, návrhy týkající se zejména malých a mikropodniků, které v této oblasti představují více než 70 trhu. Například zahrnutí odstavce pro malé a mikropodniky které se specializují a zahrnou tam také kapitoly eh, týkající se dopadu na tyto podniky a aby se to objevovalo v pravidelné zprávě, kterou by komise musela povinně předkládat Evropskému parlamentu. Pak jsou tu další pozměňovací návrhy, ohledně kterých panuje shoda. Zmíním pouze dva, například povinné zavedení společného elektronického systému týkající se povolení a pak snížení časové lhůty, kdy tedy eh, Evropská komise předkládá zprávu parlamentu. Nicméně, jakožto spoluspravodajka eh, jsem nenašla tedy dohodu ohledně působnosti návrhu a některých konkrétních technických aspektů. V mém návrhu tedy navrhuji změnu přílohy a navrhuji přijmout tu, která se objevuje také v nařízení o vývozu. Tímto bychom dosílili také eh, to posílení toho e, manu, manuálu. A co se týče těch nejcennějších předmětů, tady navrhujeme určitou cenovou praho, cenový práh a o, také omezení a, e, z břemena a tady to, myslím, už a, e, příslušné publikum je s tímto obeznámeno. Pak je tu roční lhůta. Ehm, ta si myslím, že by přesunula pak v rámci toho eh, nařízení tu působnost na ty nejcennější díla a zajistila ochranu také těch děl, která byla vyprodukována před obdobím eh, před 150 lety. A myslím si, že je třeba postupovat co nejrychleji, aby Evropská unie měla k dispozici další cený nástroj v boji proti nelegálnímu obchodu. Děkuji a teď eh, spolu zpravodajové za IMKO. Děkuji. Já chci eh, potvrdit to, co eh, říkala paní Moska o naší společné práci. Na no, našem návrhu se hovoří o digitální oblasti, o malých podnicích, o mezinárodním úsilí takže chci doplnit eh, ten kontext těchto tří bodů, nejprve ten digitální přístup. Hodeme se na přístupu, který bude inteligentní u celních postprocedur. Víme, že jde o kulturní statky, které mají zvláštní hodnotu a proto chceme zjednodušit ten postup pro dovozce a pro celní úřady, které víme čelí časovému tlaku a mají problém s lidskými zdroji. Víme, že eh, většinou jde o malé podniky, často velmi specializované eh, podniky obchodu s starožitostmi nebo eh, zácnými knihami. Jsou to často rodinné podniky, proto máme společný přístup k těmto otázkám. A to se tady také v té zprávě objevuje. Co se týče budování kapacit a školení, Navrhujeme vylepšit text. Je vědětní, že eh, snaha o zamezení nelegálního obchodu nebude úspěšná, pokud nebude řešit příčiny. To si uvědomuji já i paní Moska, když probíhá úsilí, například to týká spolupráce mezi muzeji, které chtějí eh, chránit památky v eh, konfliktních zónách. Myslím, že tím bychom mohli předcházet potom tomu nelegálnímu obchodu. Vzhledem tomu, že to je globální problém. Vzhledem k naší dobré spolupráci až dosud doufám, že se nám podaří tu zprávu projednat ještě před letními prázdninami, ale je tady ještě několik otázek, které se musí vyřešit. Jeden z hlavních problémů tohoto návrhu je rozsah, například eh, zamezení eh, financování terorismu prodejem kulturních eh, artefaktů. Uznáváme, že těch problémů je více a že musíme hledat různá řešení a proto si myslím, že musíme vědomit, že terezování feminismu si vyžaduje eh, hlubší zacílené návrhy, než je jenom obecně boj proti nelegálnímu obchodu s kulturními statky a proto bychom měli mít užší zaměření, abychom tady neuváděli věci, které Eh, s tím, nejsou přímo, s tím přímo nesouvisejí. Musíme si uvědomit, že nechceme regulovat na základě iluzí nebo romantických představ o tom nelegálním obchodu a také není úplně jasné, kolik nebo jaký dopad to bude mít. A to i po diskuzích s experty, ty odhady počtu licencí, které bys to vyžadoval, se liší. Někteří říkají 10, někteří říkají několik tisíc. vzhledem tomu, že nejsou statické údaje, ale z analýz eh, vývozních eh, licencí víme, že 10 až 20 tisíc eh, žádostí o tyto licence jsou předkládány každý rok. A také je důležité, abychom zvážili počet žádostí, nejenom ty vydané licence, protože jde o ten administrativní objem práce, přestože se několik z nich eh, zamítne a proto bychom se měli držet eh, eh, následující ukazatelů. Jde o rizikové země, podobně jako u jiných návrhů, například u nerostných surovin z konfliktních oblastí. Potom jde o to, abychom aplikovali ta pravidla, jako už platí v Evropské unii. Potom jde o zaměření se na ty eh, předměty, které jsou zneužívány k financování terorismu, abychom nezahlcovali celní orgány, také bychom eh, se měli snažit eh, zabránit tomu, že půjde o předkládání podrobných informací, které nejsou k dispozici. Víme, že kolikrát tyto předměty mohly být ve vlastnictví rodin dlouhé polku generace, nebo ten exportní režim není dostatečně vyspělý před několika desítkami let, zejména v zemích, eh, které už neexistují. Takže bychom se měli zaměřit na ty nejvíce rizikantní oblasti. A ještě jedna oblast, kde mm, bychom se měli zamyslet, co to, že orgány již mají velké pravomoce, ale to elektronické prohlášení by možná předávalo jen práci. Nějaké prohlášení o tom, že byl ten export legální, nějak neusnadní celní postupy. Takže eh, by se nemělo eh, vyžadovat úplně všechno v tomto případě. A Měly by tady být vyváděny detaily, které jsou relevantní pro celní orgány. Tím jsem popsal náš přístup a samozřejmě se těším na vaše komentáře od kolegů. Thank you very much and then I would like to... Děkuji. A teď stínový zpravodajové za EPP Sabine eh, Verhajen. Děkuji. Děkuji také spoluzpravodajům za předložení této eh, zprávy. Myslím, že ještě potřeba tomu věnovat další práci. Eh, samozřejmě velmi pozitivně vnímám, co říká pan Dalton. Ano, jde nám o silnou ochranu eh, kulturních předmětů, které, mm, se kterými se ilegálně obchoduje nebo exportují se zemí, například prostřednictvím různěcích organizací za účelem financování eh, terorismu nebo podobně, ale také Eh, nechceme, abychom nějak omezovali obchod s uměleckými předměty. Tím, že se bude poukázat na těch několik eh, skandálních případů, myslím, že by mohlo dojít k stížení eh, toho provozu pro malé podniky a proto bychom měli velmi opatrně se zamyslet také nad pozměňovacími návrhy nebo dát jim najevo, že pro koho to přesně má platit. Myslím, že je také důležité, abychom rozlišovali, pokud eh, ten stát původu má eh, adekvátní ochranu, tak eh, bychom potom mohli postupovat v rámci nějakého lehčího režimu než v případě země, kde ta ochrana kulturních statků není až tak dobrá nebo pokud se přímo jedná o konfliktní zónu, a v tom případě bychom měli aplikovat eh, silnější eh, pravidla nebo tvrdší pravidla kontroly dovozu a proto bychom eh, asi měli pracovat seznam těch zemí, který by byl neustále aktualizovaný. abychom tady aplikovali různé režimy v závislosti na tom, eh, jak eh, je tady míra ochrany těch kulturních statků. Děkuji za EPP INTA. Je tady pan Valenca. Myslím, že je tady příliš mnoho mezer, které potřeba vyřešit, aby eh, to efektivně zamezilo obchodu, nelegálnímu obchodu té definici se hovoří o různých kategoriích kulturních předmětů. Limit je 250 let pro všechny typy kulturních předmětů. Tento limit je přehnaný, mělo by se to odvíjet od té konkrétní kategorie. Pokud jde o artefakty starší než 250 let, tak by se to mohlo dotýkat eh, mnoha zácných předmětů, ukradených například eh, z oblasti vojenských operací, co by se to mohlo volně dovážet do EU. Také se mi nelíbí ty uvedené kategorie, které ne přesně definuje, jestli to například o zácné sbírky a jak došlo k pořízení těch sbírek. Musíme si vědomit, že historie i archeologie se vyvíjí to, co někdy nebylo považované za hodnotné nebo cené, dnes může být eh, velmi žádané ze strany sběratelů. Ten limit eh, se bude vyžadovat hlubší analýzu. Potom eh, je v článku 2 návrhu nařízení uvedena zdrojová země, to znamená země, eh, kde to bylo objeveno nebo vytvořeno. Myslím, že je potřeba to naprosto přepracovat a já k tomu předložím pozměňovací návrh. Jsem proto, aby platil eh, zákaz u těch nelegálně nabitých předmětů. Měli bychom bránit ztrátě kulturních eh, statků a samozřejmě eh, snažit se o to, aby nedocházelo k financování terorismu s prodejem. Jsou různé způsoby, jak se k tomu dobrat, ale myslím, že ještě se na tom dohodneme. Za SAD, za IMCO, pan Kon. Děkuji, paní předsedkyně. E, já bych chtěl poděkovat oběma e, spolu zpravodajům za tu, tu zprávu. Přestože tady ještě e, řada toho textu komise v závorkách a tam je obsah, o kterém se ještě budeme muset bavit. Je potřeba vidět, o kterých předmětech hovoříme. Jak by přesně mělo vypočítáno to clo kdo přesně to dováží. Neměli bychom ještě nic nového, myslím, že exportu máme jasná pravidla, která vypracovalo UNESCO, potom tam máme tu věkovou hranici, nebo určitou hodnotu, která se má přeskoumávat. Myslím, že to by usnadnilo práci celních orgánů, kteří mají nedostatek eh, pracovníků, ale by to také eh, usnadnilo práci těm prodejcům, těm malým podnikům. Myslím, že by to také bylo efektivnější, takže moje pozměňovací návrhy půjdou tímto směrem. David Campbell tady není, ale místo toho je pan, tady pan Selimovič, který bude mluvit za Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je poměrně náročná oblast. Jsou na to různé názory. Já se pokusím popsat naše stanovisko. Negální obchod se odhaduje na 60 miliard dolarů ročně. Podle britského parlamentu a část toho jde na financování terorismu, takže bychom s tím něco dělat rozhodně měli. Máme různá ad hoc řešení, například pro obchod se zboží nebo produkty z Syrie nebo Iráku, a také pravidla pro export kulturních předmětů. Ale potom jsou tady mezery, které potřeba zaplnit, týkající se hlavně dovozu do EU. Proto tento návrh eh, vítáme. Děkujeme spoluspravodajům za jejich návrh. Články 4 a 5 ale, to jsou ty klíčové součásti návrhu, jsou předmětem nezhod. Podle jednoho by museli všichni dovozce žádat o licenci bez ohledu na to, co dováží. Naši zpravodaj by chtěl, aby eh, ten eh, článek 5 byl zacílenější na určité oblasti a mysleli jsme s panem Daltnem, že by to no, mělo být zacílenější a jednodušší. Nemělo by to zbytečně zatěžovat dovozce kulturních předmětů, zejména pokud není pravděpodobné, že by to vedlo k financování terorismu, což asi bude u většiny z nich. Komise by také měla mít maximální flexibilitu, aby se revidovalo, co do toho spadá, co ne. To jedno řešení pro všechno není úplně nejvhodnější. Musíme zohledňovat typy eh, těch předmětů, odkud přecházejí, jakým eh, způsobem dopravy a co z toho tedy představuje nějaké zvláštní riziko. Členské státy by eh, bychom měli s komisí spolupracovat, protože ty kontroly budou probíhat na národní úrovni. Předložíme ještě několik pozměňovacích návrhů. Postupy podle článku 4 a 5 by měly být elektronické. uživatelsky vstřícné a měly by proběhnout ještě. Eh, před sobem platnost komise neříká nic o tom, eh, jak by prakticky ten postup měl vypadat a já se nedu představit, že by Eh, příslušné orgány členských států chtěli znovu se vrátit k papírovým procedurám. Potom jsme informovat eh, eh, země, kterých se to týká o těchto rizicích a potom, co týče kterových zemí, tam e, jsou případy, kdy to nebude možné identifikovat, to znamená, že ta žádost o licenci musí být doplněna nějakými doprovodnými doklady, které prokáží, že to všechno proběhlo v souladu se zákony té eh, země, odkud to je vyváženo. A těším se na další spolupráci se stínovým zpravodaj. Eh, jste hovořil za, obecně za ALDE, ale teď má slovo pan Scholz za GUE. Děkuji, paní předsedkyně. Já mluvím jménem paní Forence, která je stínou zpravodajkou. Jak už tady bylo řečeno během prezentace návrhu nařízení, my vítáme tuto iniciativu týkající se dovozu kulturních statků. Chceme poděkovat spoluzpravodajům za předložení toho návrhu. Podle Interpolu je tady velký černý trh, skoro stejně velký jako obchod s padělky, zbraněmi nebo drogami. Kulturní statky představují jeden eh, z největších oblastí eh, zákona obchodu. I Evropská unie Spojené státy jsou země, kam se toto zboží co nejvíce dováží. A jsem také přesvědčen, že vzhledem k té dohodě mezi politickými skupinami, ten limit 250 let od okamžiku dovozu se musí snížit, abychom zajistili větší přísnost a transparentnost u kontrol. A dále dovozní prohlášení, jak to požaduje článek 5, není úplně adekvátní nástroj. A nezajistí to eh, záruku, že je všechno v pořádku, tam, že to dále neověřuje. A v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy a těšíme se na další spolupráci. Děkuji. Mě rada tady není a proto chci dát slovo panu Buchnerovi, který je eh, stínovým zpravodajem na výboru INTA. Děkuji eh, oběma spoluzpravodajům. Chtěl jsem první řadě poznamenat, že záměr komise plně podporujeme což znamená zejména to, že nejde jenom o financování terorismu, ale měli bychom se zaměřovat obecně na boj proti nezákonným aktivitám a praní špinavých peněz. Co se týče přílohy, chtěl bych zdůraznit to, co už jsme tady říkali mnohokrát a co považujeme za velmi důležité. Nejde jenom o starožitosti, nejde o tu hranici 250 let, ale Jde i o moderní umění, o různé technické předměty, které představují kulturní dědictví a proto ta věková hranice 250 let je absolutně absurdní. Stejně tak ta eh, hodnota nebo ta hranice, od které se eh, to bude řídit, eh, může být velmi předmětem různých manipulací. Je také potřeba upravit otázku dopravy nebo tranzitu. Víme, že i během tranzitu je možné zastavit řadu nelegálních eh, pokusů. Víme, že už v oblasti dvojího použití se nám to podařilo i prostřednictvím úmluv o boj proti mučení, takže bychom se o to měli pokusit i tady. Pro mě osobně je velmi důležitou institucí policie na výchozím státu, není to jenom celní orgány. Policie se vyzná v tom, jakým způsobem funguje tento nezákonný obchod a na to bychom neměli zapomínat. No ty eh, dovozní licence, ty jsou pro nás také velmi důležité, to myslím, že bez jakýchkoliv pochybností. Děkuji a já se těším na dobrou spolupráci. Děkuji za DD, eh, paní Begin. Děkuji, vážení kolegové. Já jsem si velice pozorně přečetla tento návrh zprávy týkající se dovozu kulturních statků. Ano, zatím nemáme dostatečnou evropskou legislativu, která dostatečně tyto e, díla ochrání, proto souhlasím se spravodajkou, spravodajem Mm, myslím, že je zapotřebí také posilit ochranu na celnicích. Nemůžeme hovořit také o společných obchodních aspektech, když nebudeme mít společná pravidla pro kontrolu. Existuje takový, řekněme, nelegální shopping a proto by toto téma mělo být opravdu prioritní. A co se týče situace eh, s celnicemi, tady si myslím, že by bylo zapotřebí snížit byrokracie a k tomu může být nápomocný ten elektronický rejstřík. Dále oceňuji tu podporu vyjádřenou malým a středním podnikům, aby se urychlily celé ty implementační procesy. Zároveň si ale myslím, že bychom mohli učinit ještě více, abychom vylepšili tento návrh. Toto je taková naše první výměna názoru, ale myslím, že za prvé by tu měla být zapotřeby jasná definice těchto kulturních statků. A já přednesu návrh i k této definici a také k dalším aspektům. Ten nelegální uh, obchod eh, s kulturními statky zahrnuje eh, obrovské částky každoročně, takže je třeba se tomu věnovat, protože to rozhodně je na úkor nám všem. Děkuji a vidím, že pan David Campbell se k nám dostavil a předám mu hned slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A já jsem se zdržel kvůli uh, složité dopravní situaci v Londýně, tak děkuji za vaši zhovývavost. Jen eh, chci říci, že eh, je důležité, že se věnujeme tomuto tématu ve zprávě ale nechtěl bych, abychom to příliš zatížili a navyšili ještě byrokracii pro ty, kterých se to konkrétně týká. Ta, ten cenový práh, a, a, to je důležité téma, stejně tak ten um, věk a příslušný práh, je to je citlivé téma. Ostatně, jak můžete opravdu řádně stanovit, jako, jaké stáří má ten daný předmět. A, a, a samozřejmě tady v, ta, v tomto případě, čím vyšší tento věkový práh bude, tím je to lepší. A probírám si ty mé poznámky. Myslím, že je třeba ještě učinit mnohé, než tady pozměníme to ustanovení článku 4 a 5 a ten navržený elektronický uh, Eh, systém, eh, to je rozhodně krok správným směrem. Ta konkrétní ustanovení pro mikro a malé podniky. Eh, tady si myslím, že oni nemusí mít vždycky příslušné lidské či finanční zdroje, takže posílit toto je dobré. Ještě něco na komisi. Komise tu vidí potřebu dodatečných zdrojů, například pro celnice či příslušné orgány, aby se toto nařízení implementovalo, jaké rozpočtové dopady to bude mít. A za druhé, co když neidentifikujeme tu zemi původu, nebude možné toto nějakým způsobem doložit, tak pak to může být opravdu problematické. Ještě jednou děkuji. Ano, myslím, že jsme dali slovo všem stínovým zpravodajům. Ještě někdo se hlásí o slovo? Nevidím tu žádného z členů, takže tímto uzavíráme seznam řečníků. Děkuji, paní spolupředsedající, a nyní by se měla vyjádřit komise k této zprávě a také zareagovat na dotazy, které tu zazněly. Za komisi máme Natalie Nicole z DG Taxud. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Co se týče té první otázky, tedy zda celní orgány budou muset vydávat, vynakládat více zdrojů na to, aby eh, vyhověli těm požadavkům toto nařízení. to, tím O to nám tady nešlo, tady šlo o to, abychom se drželi v rámci těch prostředků, které mají k dispozici. Tak je důležité si uvědomit, že to nařízení je vypracováno tak, aby příslušné orgány, tedy té kulturní oblasti, také hrají svou roli a budou to často tyto příslušné orgány, které budou mít za úkol kontrolu, za úkol provedení té kontroly, které budou muset věřit, že k tomu mají dostatečné zdroje. Jeden z prvků, kroků, který by měl usnadnit kontroly, je využití elektronického systému pro provádění článků 4 a 5. To je věc, o které komise přemýšlela, jak zajistit financování pro zavedení takového systému. Ta druhá otázka, kde šlo o to, eh, eh, která se týkala těch zdrojových zemí, tak eh, k tomu předám slovo své kolegyni. Thank you, Natalie. Děkuji, Natali. Ten případ, kdy není možno identifikovat zdrojovou zemi, to se může týkat spíše těch starších kulturních statků. Existují tu dvě možnosti. Buď eh, nedojde k dovozu, že tedy eh, ten eh, produkt ne opustí zdrojovou zemi, anebo je tu další návrh. A my jsme navrhli, pokud tedy ta exportní země, což je tedy ta poslední země před eh, zasláním do Evropské unie, bude eh, na té, v té příloze UNESCO příslušné úmluvy, tak to bude dostačující doklad, že tedy tento produkt opouští zemi legálně. Nicméně my jsme navrhli, že tento předmět by neměl opustit tu exportní zem za účelem reexportu, aby tam nebyl v podstatě v tranzitu. Měl by tam setrvat alespoň jeden měsíc za nějakým jasně stanoveným účelem. A pak také uznáváme, že to setrváním jeden měsíc v té exportní zemi není dostačující a zvažujeme také možnost navýšit tu minimální lhůtu v zemi, která není zdrojovou zemí, na mnohem delší dobu, až možná desíti let. Thanks a lot. Any additional... Já vám děkuji. Máme tu ještě nějaké dodatečné otázky na komisi. Není tomu tak, takže já opět předám slovo našim zpravodajům, ale v opačném podaři, pořadí, takže pan Dalton má slovo. Děkuji. Myslím si, že ta odpověď komise zdůrazňuje právě tu potíž ohledně tématu, na kterém pracujeme velice pozorně. Tady eh, se chápeme té otázky věkové eh, lhůty. doložím to příklady. Pokud snížíme tu dobu, když tu budu mít knížku napsanou mým pradědečkem o první světové válce a já si ji vezmu do, sebou do Spojených států, tak mě to asi zabrání si sebou vzít zpět do Evropy. Jak to bude fungovat? Za prvé, za druhé, jak s tím budou vynakládat celníci, jak zjistí ten opravdový věk a podobně. Takže opravdu velice opatrně, jak budeme vynakládat s těmito prvky. To je v samotná podstata toho. V první řadě je třeba to jasně nadefinovat a pak stanovovat pravidla. A ještě chci říci, že také eh, stanovíme brzy lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Jsou tu velké rozdíly mezi jednotlivými eh, politickými skupinami, nejen mezi námi. Spolu s pravodají jsou to opravdu velké rozdíly i mezi skupinami. Budeme se snažit jít cestou dohody, která by si vysloužila co největší většinu při hlasování na výboru. A to je tedy z mé strany vše. Budu se těšit na pozměňovací návrhy. Děkuji a nyní Alessia. Děkuji. Ano. A já Jakožto spolu s pravodajka bych chtěla vyjádřit ty společné prvky, které vyplynuly z této rozpravy. Myslím, že ten hlavní záměr sdílejí všechny politické skupiny, tedy abychom měli tak taková pravidla, která umožní opravdu efektivní boj proti nelegálnímu obchodování s kulturními statky. A myslím, že alespoň tady se značně zhodneme na tom, že toto nařízení by nemělo být ještě větší zátěží pro eh, ty příslušné subjekty. Takže alespoň z těch eh, názorů, které jsme si vyslechli dnes, ale i za těch posledních několik týdnů, eh, vyplynulo to, že je zapotřebí najít teda, tedy ta příslušná řešení pro problémy, které vyvstávají. Ty nejpalčivější problémy se týkají právě té otázky země původu, té zdrojové země, pak eh, té vstupní země a pak také toho, jak nadefinovat samotný seznam těchto statků a celkově jejich výčet. Další kontroverzní téma, to je ten práh, ten věkový práh. Tedy to, jak můžeme tento práh snížit, to může také vést k určitým problémům. ale také eh, pro to, abychom mohli jaksi navýšit hodnotu toho, eh, té věci, toho předmětu, aniž bychom navyšovali byrokracii. Pokud někdo přepravuje takový předmět, tak určitě má k dispozici nezbytná, nezbytnou dokumentaci plus pojištění spíše než tedy o ověření nějaký certifikát samotného předmětu, takže nechceme ty příslušné operátory nějak zatěžovat. V případě tedy e, obchodní, e, legálního obchodování s takovýmto předmětem. Myslím si, že bychom měli nalézt taková řešení, která prostě splní všechny tyto požadavky. Já jsem si poznamenala všechny připomínky, které to zazněly a Myslím, že se nám podaří nalézt vše, řešení všech těch technických problémů, které tu vyvstaly. Děkuji zejména našim dvěma spoluspravodajům a myslím, že parlament určitě ocení, pokud se nám podaří zajistit rozsáhlou většinu pro tuto zprávu. Ta určitě uh, posílí naši pozici pak pro vyjednávání s radou, ke kterému určitě dojde. Takže paní spolupředsedající, přejete si uzavřít toto zasedání? Ano, eh, to je od vás velice milé. Děkuji vám. Lhůta pro pozměňovací návrhy vyprč, vyprší 25. dubna v poledne, to znamená už za pohled dva dny. A tímto bych chtěla uzavřít toto společné zasedání, poděkovat eh, mému spolu předsedovi panu Langemu a zase se sejdeme pro zvážení pozměňovacích návrhů na zasedání v červnu. Děkuji vám, paní spolupředsedkyně, a tímto můžeme uzavřít bod číslo 7 a dalším bodem máme schůzi koordinátoru, která je neveřejná a začne za 10 minut.